Ja, wir herzlich zu einer... Tak srdečně vás vítám na, našem, na naší společné schůzi s výborem pro rozpočet. Dnes si provedeme rychlou analýzu toho, jak byly využívány prostředky z politiky soudržnosti v tomto programovacím období. Program máte ve vašich složkách, tak pokud nemáte žádné připomínky, tak ho budeme považovat za schválený. Tato schůze je jako vždy vysílaná online. Jazykový režim je tak, jak je uveden společné zápisy ze 27. listopadu a 13. prosince budou považovány za schváleny, pokud do konce této schůze nedostaneme žádné námitky. Tím se dostáváme k bodu 4. Chtěla bych zde srdečně přivítat členku Evropského účetního dvora paní Ivanovou. Kolega Pirinsky je zpravodaj z výboru KONT. Já jsem si přečetla vaši, váš dokument s velkým zájmem. Je to velmi komplexní, složitý dokument, kde se tedy hovoří o spravedlivém nebo přidělování eh, rozpočtu z té obálky eh, z Fondu soudržnosti v tomto programovacím období a jsem nyní velmi napnutá, jakým způsobem nám budete tento dokument prezentovat. Tak prosím, máte slovo. Dě... Děkuji, paní předsedkyně. Ano, máte naprosto pravdu. To byl zřejmě jeden z těch nejsložitějších dokumentů k prezentaci, i když to není speciální zpráva, je to taková rychlá případová studie, která již existuje, máme veřejně dostupná data a zdá se, že celý ten proces je poměrně výzvou, abychom načrtli ty odlišné kroky v tom předfinancování kohezních fondů členským státu. My jsme využili různé zdroje informací, abychom přístupným způsobem osvětlili celý ten proces přidělování prostředků členským státům. My jsme se zaměřili na návrh Komise pro příští programové období 21 až 27 což je v podstatě hodně obdobné s tím programem 2000 až 2006. Takže začnu hned s prezentací. Pro příští programové období komise navrhuje rozpočet 373 miliard eur pro kohezní polici, politiku, což je o 10 méně s předchozím programovým obdobím 2014 až 2018. Jak vidíte z tabulky, tyto prostředky se rozdělí do tří fondů ERDF, ESF a, a fond koheze a ten dostane 46,7 miliard pro soudržnost a ERDF, ESF plus dostanou dohromady 360, 326 miliard. A tyto dva fondy e RDF ESF jsou dále rozděleny do dvou cílů. Investice pro pracovní místa a růst, ty dostanou největší podíl a pak e, územní spolupráce. Kde se to komplikuje? různými procesy, které se používají pro přidělení prostředků pro tyto vyšší cíle Začala bych eh, proces, kterým se řídí to přidělování pro investice pro pracovní místa. To je 85 celkového rozpočtu koheze pro další programové období jako takové východisko komise navrhuje, aby se i nadále používaly kategorie pro evropské regiony, ty méně rozvinuté regiony v tranzici a ty nejvíce rozvinuté. Ve srovnání s předchozím programovým obdobím se toto rozdě- odlišuje zejména pro tu položku pro transitní regiony. Pro 20, 2014 komise nadefinovala tyto regiony jako regiony s průměrným HDP na hlavu mezi 75 až 100 průměru. A novinkou tady je pro nové období 21 až 27 rozšířit tuto kategorii o všechny regiony, kde tedy ten průměrný HDP na hlavu je 75 až 100 tam se to navyšuje až na těch 100%. Předtím tyto regiony byly klasifikovány jako více rozvinuté, tak nyní jsou ty transitní. A kolem 10 populace EU je pak postižena touto změnou a dopad je tedy ten, že ty transitní regiony dostávají více financování než ty více rozvinuté. A odlišné postupy jsou také uplatňovány pro přidělování podle jednotlivých kategorií. Ty nejméně rozvinuté, tam se uplatní určitá metodika pro ty transitní zasejna a pro ty nejvíce rozvinuté zasejna a já se pokusím to maximálně zjednodušeným způsobem popsat tyto odlišné metodiky výpočtu. Takže na úvod ty nejméně rozvinuté regiony, kde tedy GDP, HDP na hlavu je definováno jako méně než 75 Tady máte takový fiktivní členský stát, jenom jako ilustrace, příklad toho, co je prvním krokem výpočet toho takzvaného té eh, nedostatku v prosperitě. To je tedy eh, vlastně eh, výsledek toho, když odečtete evropské HDP na hlavu minus tedy regionální HDP na hlavu a poměří se tedy ten výsledek. Tady jsme dospěli k teoretické částce, máme to odpovídající koeficient 1,3 od těch 90 evropského průměru. No a tento koeficient, tam se poměřuje takové relativní bohatství pro ty eh, chudé regiony v zemi a tento koeficient se tedy změnil ve srovnání s předchozím programovým obdobím 2014 až 2019. Prvním krokem je to, že k, tomu, k té teoretické částce prvotně vypočítané se připočítávají prémie, ty se týkají socio, sociálních, environmentálních, ekonomických faktorů, otázky jako zaměstnanost, vzdělání a podobně. V tom předchozím období se připočítalo pouze jedna prémie, dnes jsme ty prémie a příslušná kritéria diverzifikovali. Pro příští programové období komise navrhuje dvě nové, úplně nové prémie, které se týkají zelených emis, eh, emisí skleníkových plynů a doprava. Samozřejmě nemůžeme procházet všechny, ale máte je vyjmenovány v přílohách těchto dokumentů jsou velice zajímavé. Dru, další, ten druhý druh regionu, tady se dostávám k tomu druhému extrému, ty nejvíce rozvinuté regiony, což asi nejsložitější, to jsou ty, jež HDP na hlavu je nad evropským průměrem a ta metodika přidělování prostředků je zase odlišná než u těch popsaných nejméně rozvinutých regionů. Tady samozřejmě není ta, ta exidí, eh, rozdíl v prosperitě, ale počítá se celkové financování. A, a jak vidíte tady z tohoto příkladu, ty jednotlivé částky pro hodně rozvinuté regiony se vlastně poměřují podle sedmi ukazatelů a ty se týkají populace jako takové, pak jsou tu ukazatele pro nezaměstnanost, pak určité Prahy, plnění školních eh, cílů, HDP na, eh, pro regionu a hustotu populace. No a tyto ukazatele mají různou váhu tom poměřování od 20 u toho ukazatele populace až 2,5 u hustoty zalidnění. A u těchto příkladů, u tohoto příkladu jsme použili pouze jeden ukazatel, je to takový um, a to je populace, ta tu má tedy 20% váhu a ta kalkulace začíná u celkového financování pro tyto vyvinuté regiony u sedmiletého období a zakládá se na částce 18 eur na hlavu. To je stanoveno v příloze společných eh, ustanovení, to znamená 18 eur krát celkový počet populace v regionu a to dá tu celkovou částku 26,2 miliard pro všechny tyto rozvinuté regiony. A druhá část toho podílu dané populace, tady u toho fiktivního příkladu se to pak násobuje tím indikátorem 20 u konkrétního příkladu. A co je tady podobné jako u těch méně rozvinutých regionů, tady máme zase možnost uplatňovat ty prémie, ty se ale napojují pouze na ty dvě nové oblasti a to je Eh, emise skleníkových plynů a migrace, to se může uplatnit, pokud je to vhodné. Tady hlavní změnou ve srovnání s tím předchozím programovým období jsou změny v té váze jednotlivých ukazatelů a doplnění prémií. A tady zase máme více podrobností v příslušné příluze k dokumentu. A nyní se dostáváme k těm transitním regionům, což je jeden z těch, jedna z těch nejsložitějších částí procesu, protože to zahrnuje celou řadu výpočtů a tady z názvu vnímáme, že tu najdeme prvky i těch méně rozvinutých, i těch více rozvinutých regionů příslušných metodik výpočtu. My jsme se snažili doložit tedy celý ten proces tímto grafem. Pro ty transitní regiony je důležité zdůraznit, že tu máme minimální a maximální míry podpory na hlavu v rámci populace. Jsou tu pevně stanovená minima 18 eur, s čímž se počítá již v samotném nařízení, a maximální hodnota tam to není tak jednoduché, byl to zase složitý výpočet, eh, který nás vedl k maximu 80 eur na hlavu, ale to pouze v našem příkladu, ale je to měnitelná hodnota, není pevně stanovená pro všechny transitní regiony těch 80 eur. A je to výpočet, který je výsledkem 60 částky na hlavu, kterou by region mohl dostat, pokud by byl méně rozvinutý z HDP na hlavu 75 A v tomto konkrétním příkladu jsme dospěli k těm 80 eurům na hlavu, ale v jiných transitních regionech zase mohou být jiné míry HDP, takže by se dospělo k jiné maximální částce. Když se tento proces srovná s tím uplatněným u programového doby 14 až 20, tak hlavní změna se týká výpočtu té teoretické maximální dávky na hlavu. Takže ta hlavní osa je tedy ta, která se může měnit a hra to rozhraní 40 až 60 u těch méně rozvinutých. A ta linie u té minimální a maximální dávky na hlavu, tak to dokládá zase to fungování tady toho postupu. Máme tu tedy zase to poměření HDP ve srovnání s průměrem EU, aby se určila tedy ta míra podpory na hlavu. A v tomto našem příkladu vidíte, že tu máme 87,8%, což dává tedy ten, tu proměnou dávku 50%. A tato částka 50 eur na hlavu se pak násobí celkovým počtem populace v regionu. Já vím, že to vypadá složitě, ale zase detailnější vysvětlení najdete v tom dokumentu. No vidím, že už mluvím 12 minut a ještě nejsem ani v polovině prezentace, ale myslím si, že paní předsedkyně, pokud mi dovolíte, stojí za to stručnějším způsobem ještě vysvětlit ty další cíle, což je evropská územní spolupráce, to vyplývá tady z tohoto obrázku. Tady vidíte, jak jsme vypočítali ty uh, dávky zakládající se na částce, které vyplývají z toho kritéria územní spolupráce, námořní spolupráce, přeshraniční spolupráce a pak spolupráce pro ty nejvzdálenější regiony. Takže tady to nebudu rozepisovat. A mm, došlo tu pouze k 2,5% nárůstu ve srovnání s předchozím období. U toho fondu soudržnosti bych možná řekla, že tady e, jsme zaznamenali největší škrty e, v těch příspěvcích ve srovnání s předchozím obdobím. A co je tu nového? Nový práh zavedený pro období 2021 až 2027 omezení na jednu třetinu příspěvku jednotlivým eh, regionům. Minule v tom předchozím období to bylo, bylo minimálně jedna třetina, když to nyní je to maximálně jedna třetina. No a pak jen velice stručně, jaké tu máme úpravy těm původním eh, přiděleným prostředkům maximální a minimální částky, tak to jsou ty maximální eh, prahové hodnoty a pak ty takzvané bezpečnostní sítě. Ale pak samozřejmě v otázkách a odpovědích se k tomu to ještě mohu dostat, pokud na to budete mít dotazy. A pak tady jenom takový velice všeobecný graf, který dokládá vývoj těch prostředků podle druhu regionu a srovnání s předchozím a stávajícím programovým obdobím. Takže tady vidíte redukci u fondu soudržnosti. Do určité míry je to vykompenzováno změny v ERDF, ESF plus u těch nejméně rozvinutých regionů, kde došlo tedy k nárůstu, asi největšímu nárůstu. No a myslím si, že to je vše z mé strany, i když tu máme ještě několik takových obecných e, závěrů, ale to si také můžete přečíst v tom kompletním dokumentu. Děkuji mnohokrát. Já jsem neslíbila příliš. Já jsem ten dokument považovala za nabídku k míru a mm, doufám, že to jsou i zástupci rady. Je to důležitý dokument, který ukazuje, že prostředky komise a přidělení prostředků ze strany komise bylo spravedlivé a férové. Ukazuje to logiku, jak přejít ze současného víceletého finančního rámce k budoucímu a že celá řada obav, jakože za prvé, že se všemi členskými státy se nakládá stejně, to je důležité. A podle toho, jak já to čtu, to také ukazuje, že jakákoliv změna od teďka povede k nerovnosti. To jste velmi inteligentně tam zavedli. A teď pan Pirinský. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji velice paní Ivanové za eh, její statečné úsilí dát nám během tak krátkého času eh, přehled o tak komplexním a komplikovaném tématu. A Samozřejmě měli bychom si uvědomovat, když diskutujeme o tomto tématu, jaké obavy tady panují a to je obavy z toho, zda je zachována férovost, protože to byla zásadní obava během vlastně našich diskusí a zda tedy prostředky z Fondu soudržnosti jsou e, přidělovány férovým způsobem. Domnívám se, e, že bychom se, nemě, eh, že bychom se měli zaměřit na cíl této zprávy, tam, kde to bylo vlastně hned na začátku formulováno, abychom pochopili ten proces při určování částek, které jsou přiděleny jednotlivým státům. Jednak racionalita a jednak operování, čili uvádění do praxe a k čemu to vede. Je tady úvodní sekce, takový přehled k celému procesu, který paní Ivanová pokryla těmi 373 eh, miliardami přidělenými, což je o 10% méně mimochodem než v minulém programovém období. A rozdělení eh, mezi ty dva fondy, RDF e a SF, eh, já si myslím, že v tomto tomto bodě přehledu bychom měli připomenout paní předsedkyni, že cílem celé této akce je hospodářská, sociální a územní soudržnost, což v praktických krocích znamená uzavření toho velkého rozdílu v prosperitě jednotlivých regionů. A e, také e, se musíme uvědomit, jaká objektivní kritéria komise aplikovala, zejména v oblasti prosperity, čili to se týče životní úrovně. Za druhé e, situace na trhu práce, nezaměstnanost, nezaměstnanost mládeže, demografická kritéria a potom klima, mm, skleníkové plyny a migrace. A samozřejmě ta první otázka vzniká, jak to povede k novým kritériům. Souvisejí bezprostředně se soudržností, anebo to jsou obavy, které by měly být řešeny e, jiným způsobem a ne zrovna z Fondu soudržnosti. A potom paní Ivanova popsala ten proces přidělování prostředků. Rád bych připomněl ty tři hlavní fáze tohoto procesu původní přidělení, za mm, přizpůsobování prostředků a třetí, o kterém panuje zmínka ve zprávě a to je ten stupeň vyjednávání, kde jsme se kde jsme přešli od vyjednávání, mm, pardon, od k, k objektivnímu vyjednávání, což samozřejmě není pokryto touto uh, studií, ale je to jaksi indikováno. Co se týče počátečního přidělování, paní Ivanova správně popsala ty dva hlavní cíle k těma prvním dvěma fondům. To je mm, vytváření pracovních příležitostí a hospodářský růst a územní spolupráce. Samozřejmě mm, pracovní místa a hospodářský růst, to jsou ty první dva. 316,8 miliard. A tady eh, to klíčové kritérium je eh, zohlednění životní úrovně, což souhlasí s odhadem HDP na hlavu pro eh, tu kterou oblast, pro ten který region v rámci kategorii regionů, které uvedla paní Ivanova. A tady, paní předsedkyně, se domnívám, by se vyplatilo zmínit se také o druhém kroku z těch tří, a to je pro méně rozvinuté oblasti. To je koeficient, který se aplikuje v původním hodnocení, o kterém se paní Ivanová zmínila. Tento koeficient nezávisí na HDP, ale eh, na národním eh, důchodu a e, na hlavu. A to bylo, to panovalo právě, e, panoval souhlas na tom rozdělení e, mezi ty méně rozvinuté a rozvinuté regiony. Z toho vyplývají ty částky. To jsou technické, odborné věci, ale má to významné důsledky a závěrečná částka bude potom na jednotlivým regionům. A pak ty čtyři eh, krok, regiony nám paní Ivanova zcela jasně vysvětlila. Já bych jenom dodal, paní předsedkyně, že toto rozšíření o 10% z 90 na 100% z toho prospívá Finsko, Francie, Německo, Slovinsko a Nizozemsko. Zatím, kde regiony dostanou spíše jako podporu pro ty oblasti, které se nacházejí v přechodu a ne pro rozvinuté. A pak tady máme rozvinutější regiony, Mm, kde tady máme těch sedm indikátorů přizpůsobujících ten původní odhad. <coughs> Jak paní Ivanova řekla, územní spolupráce má 9,5 miliard. a závisí na počtu obyvatel. Soudržnost paní předsedkyně, mezi členskými státy je pokryta fondem soudržnosti, jak řekla paní Ivanová. To je na úrovni členských států. Tam došlo k 45% snížení na 46,7 miliard a způsobilé členské státy e, e, e, jsou státy, které dosahují těch 90 evropského průměru pak tam byly popsány ty kroky. Za prvé kalkulace eh, celkové částky z základu 62,90 eur na hlavu násobeno počtem obyvatel do působnosti tohoto státu. No, prosím pěkně, zkraťte váš příspěvek. No dobře, tak já zastavím rovnou teď a chci se zeptat, jak komise, tak autorek. Co se týče těch navýšení z 90 na 100 ve zprávě se praví, že tady byly ty obavy, že došlo ke zkrácení díky těm méně rozvinutým a na základě vzdálenosti od rozvinutějších oblastí to je podle mě tedy nedostatečné vysvětlení, proč došlo ke snížení k větším investicím, proč je tam potřeba Eh, podporovat transport. Tam bylo řečeno, že těch 13 eh, nových členských států nepotřebují takové investice do ekologických a dopravních infrastruktur. Jakýkoliv krátký pohled na transevropské sítě, sítě vám ukáže, paní předsedkyně, E, naprosto nevyváženou intenzitu těchto sítí mezi západní Evropou a střední a východní Evropou. A to je tedy velice chabé vysvětlení. Už jsem se zmínil o otázek třetího a čtvrtého kritéria, což je klima a migrace. Proč jsou začleněny do fondu do politiky soudržnosti? A pak je tady také ta otázka, zda se komise podívala na připravenost členských států úspěšně absorbovat, absorbovat tyto sumy, které musí být také kofinancovány a musí být administrovány. A na závěr, a to e, se týká všeho, to jsou údaje. Máme tady závěrečnou mapu v tomto přehledu, která nám ukazuje, jak komise nakládala s klasifikací regionu pro příští programovací období a údaje jsou zřejmě, hádám, z roku 2016. E, mm, a máme tady nějaký přehled o tom, jak vypadá aktuální situace. No, zatím já mám tedy velký otazník. A poslední otázka souvisí s tím, co jste řekla vy, paní předsedkyně. Poprvé komise zveřejnila metodologii, to je něco, co bychom měli tedy mm, přijmout s velkým uznáním, protože to je velký krok směrem k transparentnosti. Děkuji vám mnohokrát. Ano, já tady mám další ještě přihlášky. Prosím, omezte se na dvě minuty. Darek Vogan. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Z hlediska rozpočtové kontroly. Doufejme, že to bude spíš tedy krok ku předu než krok zpět, co se týká rozdělování fondu soudržnosti. Děkujeme paní Ivanové, že zde eh, prezentovala toto složité téma. První věc, to jsou ta nová kritéria, o kterých se zmínil pan Běrinsky, zahrmující migraci, klimatické změny, ty by měly být někde zohledněny ve VFR, protože to jsou důležitá témata. Já si myslím, že bychom ale zase neměli ještě více komplikovat to přidělování, měli bychom se spíše snažit to zjednodušit. Takže, hm, ale nicméně by se tam tato dvě nová témata podle mého názoru měla začlenit, ale aby se to ještě více neskomplikovalo. Druhá věc se týká toho obecného přidělování prostředků z politiky soudržnosti. Dochází tam Eh, ke snížení. Ještě jednou se omlouvám za Brexit, který bude znamenat tedy snížení budoucího VFR, protože jsou tam tedy určité škrty pro členské státy. Škrt o potenciálního 24% pro některé členské státy. Já tedy mm, jak říkám, 24%. Škrty to jsou velké částky a můj posl- moje poslední otázka se týká také bodu, o kterém se zmínil pan Pirinsky. Vedly se politické diskuse, kolegové, kteří se účastní vyjednávání, také Manuel a další členové na pos- poslední summit eh, hovořil také o tom rozpočtu na VFR. Potom například extra pro nějaké politiky, měla by tam být zavedena větší transparentnost, o tom se hovořilo a tak dále, ale bohužel některé ty kroky jdou spíše proti tomuto. Takže možná účetní dvůr by měl také eh, na toto apelovat, eh, protože pokud chceme mít co nejtransparentnější VFR na konci vyjednávacího procesu, aby členské státy tedy měly jistotu, jakým způsobem jejich příspěvky tam budou začleňovány do VFR. Děkuji, paní Maletič. Dvě minuty, prosím, dodržujte. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Ivanové za vynikající prezentaci. Já bych ráda se vás zeptala, co se týká toho navrhovaného koeficientu týkající se národní prosperity vidíme, že tam se, že dochází ke snižování koeficientu národní prosperity. Dobrá, celková částka se snižuje, protože komise tam navrhuje snižující se koeficient, ale je to nejlepší přístup a nejlepší cesta a tato nový způsob umožňuje nám skutečně dosáhnout cíl, cílu, což je podporovat ty méně rozvinuté regiony, zejména když se podíváme na tu první část toho vzorce nebo toho způsobu, která se týká těch jednotlivých částek a potom tu regionální obyvatelstvo, které se zohledňuje jako důležitý prvek. Ale když máme na zřeteli demografické výzvy, a skutečnost, že zde hodně diskutujeme v Evropském parlamentu o tom, že ubývá lidí v méně rozvinutých regionech, protože odcházejí, migrují tedy do rozvinutějších krají, tak řešíme skutečně všechny tady tyto věci, byly zahrnuty do těch výpočtů toho nového vzorce. Hmm, nejsem si jistá, že se všechny tyto, všechna tato kritéria rovnoměrně aplikují na všechny členské státy. Nejsem si jistá, že je to lepší, zda to není lepší pro některé a horší pro jiné. Zda je to tedy opravdu rovným způsobem aplikováno, ano, děkuji za generální ředitelstvo Regio. Zaujměte stanovisko a prosím, snažte se zareagovat na všechny otázky, připomínky, které zde zazněly ze strany mých kolegů. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také mm, členům, eh, poslancům parlamentu za ty otázky. Nejprve bych chtěl poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za tuto zprávu, protože si myslíme, že je velmi užitečná, protože jasně vysvětluje jak, eh, jakým způsobem probíhá to rozdělování prostředků a myslíme si, že tyto příspěvky také přispějí k vyjednávání mezi radem a par, radou a parlamentem, protože um, tento návrh pom, pochop, pomohou pochopit tento návrh komise. Je zde ten transparentní návrh. Paní předsedkyně, vy už jste se zmínila o některých těch věcech. Neměli bychom zapomínat na to, že komise navrhla rozpočet o 10% nižší pro rok 2020, než je stávající rozpočet. A to prostě znamená, že musíme provést nějaké škrty. Když se tedy podíváme na to, co, čeho jsme se snažili dosáhnout, tak se domnívám, že jsme byli úspěšní za prvé zaměřit ty prostředky do těch nejchudších, nejméně rozvinutých regionů. Vidíte, že tři čtvrtiny celkového rozpočtu na rozsoudržnost jdou do těch nejchudších členských států a regionů, takže tam by ty prostředky měly jít a budou tam směrovány podle našeho návrhu. A naše dru, náš druhý cíl byl, snažil se mít, dosáhnout spravedlivého, férového rozdělování mezi členské státy podle úrovně rozvinut, rozvinutosti. Vidíme, že to závis, že to je tedy sladěno s potřebami členských států podle úrovně jejich prosperity a zaměstnanosti. A v neposlední řadě reakce na některé z vašich otázek snažili jsme se jaksi snížit ty propady, ty ztráty, protože je hodně členských států, které mm, dostává, budou dostávat méně peněz, než dostávají dnes. Důvod je jednoduchý, protože tyto státy už mají rozvinutou ekonomiku, překonali hospodářskou krizi. A to nutně znamená, že prostě bude menší podpora v budoucnu ve srovnání s nynější podporou. Rád bych připomněl, že Eh, tam jde o snížení 24% ve srovnání se současnou úrovní přidělování, to je maximální škrt, je to tedy podstatné. V roce 20, v období 2014 až 2017 bylo minus 40%. Takže některé stát, členské státy vlastně se v podstatě o polovinu snížilo to přidělování, ale takže teď to bude štědřejší, než to bylo v předchozím období. Tedy nyní některé otázky, které zazněly. Proč to snížení eh, fondu soudržnosti? Já si myslím, že zpravodaj už to řekl, nebo se zmínil o některých z těch důvodů, proč to navrhujeme. Za prvé, bude se investovat do dopravní struktury mezi roky 2007 už více než 100 miliard eur se investovalo do dopravní infrastruktury. Víme teď, že máme nový nástroj, který je k dispozici, to je Connecting Europe Facility. A v budoucnosti bychom se měli silně zaměřit na inovace a schopnosti a méně se zaměřit na dopravní infrastrukturu. Takže to neznamená, že nebudeme financovat už dopravní infrastrukturu, ale jak si chceme se zaměřit jiným způsobem. Ty nové ukazatele migrace a skleníkové plyny. Je to, jsou zde 4%, tvoří tyto dva e, ukazatele tvoří vlastně 4% z tohoto koktejlu ukazatelů. Většina těch ukazatelů je založena na hrubém národním produktu, hrubém národním důchodu a tak proč zahrnujeme tyto nové ukazatele, protože skutečně pro Evropský sociální fond a budoucnost za integrace migrantů bude jedna z priorit, kterou budeme muset do budoucna financovat a toto zohledňuje právě to nové kritérium počet migrantů začlenovaných do EU. A my chceme podpořit přechod k čisté energii, nízkouhlíkovou ekonomiku, takže toto je nová výzva pro ty naše dva fondy a proto chceme, aby to bylo zohledněno, i když je to svým způsobem marginální jen u, toho, u rozdělování prostředků. Pokud mi dovolíte ještě další, několik dalších témat, zda jsme vzali do úvahy administrativní kapacitu členských států absorbovat ty fondy určitým způsobem. Ano, protože to je jeden z nejdůležitějších mm, prvků v tom našem přidělování, to je takzvaný capping, který jsme snížili ze 2,5% na něco mezi 2,3 a 2,5%. To je zde zohledněno. A myslím si, že náš úkol a cíl je podporovat takové členské státy, které mají problémy s absorpcí fondu Nechceme tedy seškrtat ty fondy jim proto, protože nemají takto dobře eh, vyvinutou administrativní kapacitu. Takže možná ještě jedna otázka nakonec. Data, údaje. Ano, máme zde nový rok eh, v programovací období 2017, to bylo zveřejněno Eurostatem, ale komise ještě nepřijala rozhodnutí, zda bude revidovat toto e rozhodnutí MFF nebo ne, to vám tedy ještě nemohu říct, to bude součástí takové širší debaty, než je pouze, pouze politika soudržnosti, protože to se týká celého rozpočtu EU a nikoli v pouze fondu soudržnosti. Doufám, že jsem odpověděl. Ano, děkuji, prosím, paní Ivanova. Děkuji vám, paní předsedkyně, a také děkuji všem poslancům za jejich připomínky a dotazy. Dovolte mi, abych ještě jednou připomněla, že se jedná o takzvanou rapid case review, což má své dobré stránky i špatné. Pozitivní je, že byla vypracována za dva půl měsíce, což je krátká doba, abychom byli schopni uh, Eh, poskytnout opravdu na eh, analýzy, nicméně negativní tedy je to, na co poukazujete, že tu neposkytujeme závěry a doporučení, což je typické u těch speciálních zpráv. Ta hodnotící část tu není tak propracována, no některé dotazy se právě týkaly tohoto druhu hodnocení. Ale toto je jenom taková prvotní fáze, takový náčrt tedy, který vyplývá z rychlé analýzy těch veřejných dostupných dat a následně jsme tedy provedli analýzu. Pan Pirinsky na to poukázal že jsme se snažili to tak poskytnout uživatelsky nakloněně. Abych tedy se k tomu ještě obecně vyjádřila, mohu osobně říci, že když se díváme na ten komplikovaný proces a zároveň bereme v potaz, jak pan zpravodaj poukázal, že je to vůbec poprvé, kdy komise zveřejňuje tento druh informací společně s návrhem CPR, tak si myslím, že je to pozitivní krok ku předu směrem k větší míře transparentnosti vůči všem aktérům z celého procesu. Ale samozřejmě celý ten proces je i nadále velice komplikovaný, dokonce i komplikovanější, jak jste někteří poukázali, jsou tu nová kritéria, ty formulace jsou ještě složitější a pro mě to byla také výzva to v 15 minutách prezentovat pochopitelným způsobem. Někteří z vás jste se možná dozvěděli i něco nového z toho náčrtu nového procesu. Možná bych se pokusila paní Maletič odpovědět na tu otázku ohledně koeficientu. Samozřejmě komise eh, by mohla poskytnout tu nejsprávnější odpověď. Já bych k tomu řekla, že bychom se na tento proces neměli zaměřovat jenom jako na hledisko jednoho konkrétního ukazatele, což tady je ten koeficient, protože je to velice složitý výpočet, který zahrnuje různé regiony, různé úrovně. Někde jeden koeficient mohl být snížen u určitého regionu, ale zase se tam mohly navýšit jiné kritérium třeba u, u RDF nebo SF+, tu bezpečnostní síť jsme mohli navýšit, anebo Zase u těch nejméně rozvinutých regionů bývá ten koeficient nejnižší ve srovnání s těmi nejvíce rozvinutými. Ono se tedy složitě říká, jaký je ten závěrečný účinek možné redukce či navýšení daného ukazatele. Ale abych to řekla jasně, není to nějaká revoluční změna. Ano, obecně je to desetiprocentní snížení, ale není to nic zase tak zásadního. Ohledně té stránky politického jednání k tomu nemám co dodat. Pan eh, Vogan tady eh, řekl, že to není součástí té revize. My jsme se zaměřili na ty původní prostředky, a na to zhodnocení, ale máte tu poznámku pod čarou 19 v našem dokumentu a tam stanovujeme nebo odkazujeme na přílohu 7 CPR a příslušné období 2007 až 14 a tam je výčet těch dodatečných eh, příspěvků jednotlivým členským státům. No ale vzhledem k tomu, že nyní tedy probíhá ten stávající mm, proces, tak asi nemohu říci více, než jak jsem již vysvětlila na úvodu. To je jak s Brexitem, nikdo neví, jak to dopadne. Děkuji mnohokrát, než dám slovo kolegu Pirinského. Dovolte, abych přivítala paní Kádenbach, zlomila si nohu, já ji tady srdečně vítám, teď se mezi nás vrátila. Takže pane Pirinský, máte slovo. Yes, sir. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já bych samozřejmě chtěl poděkovat jak DJ, Regi a panu Voganovi, který řekl celou řadu věcí, které sdílím. A chtěl bych se soustředit na ten pojem rozdíl v prosperitě. Mne samotného toto zajímá, protože když se podívám na stranu 15, ten první příklad toho fiktivního regionu, kde ten rozdíl je 10 tisíc eurem mezi příjmy na osobu a průměrem v EU a populace činí 3,5 milionu tak teoretická částka na uzavření toho rozdílu v prosperitě je pak 245 miliard euro jenom pro tento region. A definitivní prostředky, když tam přičtete ty koeficienty a prémie, tak se dostáváte na 3 miliardy 185 a a samozřejmě, že u fondu koheze musíte se snažit překonat ten rozdíl prosperity, ale otázka, kterou položila paní Maletič, že po všem tomto vypočtu záměrem eh, koheze je snížení rozdílu mezi bohatými a chudými a zda toho bylo dosaženo. A tady jsem přesvědčen, že v budoucnu musíme zvážit to, jak soudržnost ta, také prostřednictvím Invest EU nebo integrace dalších nástrojů může hrát podstatnou roli v novém programovém období a myslím, že tady účetní dvůr má vykonávat audit toho, jak toto vše bylo zrealizováno, naplněno a pak na tu mapku, na kterou se pak budeme dívat, zda nám pořád bude ukazovat ten jasný rozkol mezi západem a východem uvnitř Evropské unie. Děkuji. Děkuji, nelze zapomínat na to, že za 20 let samozřejmě můžeme jenom um, na polovinu snížit rozdíly životní úrovně, když, někdo, když to funguje. Aspoň trochu, čili slib, že to bude rychle, by byl nesprávný. Přesto se domnívám, že předložená metodologie ukazuje, že je to spravedlivě, že to probíhá spravedlivě. Stejné nakládání ale my tady nechceme teď zahájit eh, vyjednávání o veškerých fondech. Ti, kteří to musí dělat, šéfové státu a vlád, mají před sebou jistě tvrdý úkol. Tím jsme dospěli na závěr tohoto bodu. Děkuji srdečně účetnímu dvoru a dostáváme se k dalšímu bodu. To je také taková rychlá analýza týkající se RALů, čili nezaplacených závazků a kapacita členských států mm, s penězi nakladat. A teď dostane slovo paní Tortelbaum za účetní dvůr. Spravodajem je pan sala franka Paní Tortelbaum, máte slovo, prosím pěkně. Děkuji vám, paní předsedkyně, drazí europoslanci. Tak pokusím se předložit vám naši rychlou studii týkající se nezaplacených závazků na základě informací, které účetní dvůr zveřejnil již v naší výroční členské zprávě a také jsme se zaobírali relevantními dokumenty komise a dalších orgánů. Také jsme se setkávali se zástupci komise. Tak co se týče závazků, které ještě nebyly splaceny, většina z nich reprezentuje budoucí povinnosti placení evropského rozpočtu. Je tady velký časový rozdíl ale postupy mohou vlastně trvat eh, několik let, než práce mohou započít. A proto mohou zůstat některé nesplacené závazky, zatímco část už byla implementována v rámci projektu. A eh, to znamená, že to potom snižuje schopnost eh, pladeb. Já vám představím, jakým způsobem se RAL rozvíjeli a jaká rizika sebou nesou mm, a také se pokusím vám předložit potenciální možná řešení. Jak vidíte, tento diagram ukazuje rozvoj reálů eh, roku 2017. Rály se zvýšily ve trojím ohledu. Za prvé je tady navýšení kumulativních částek, to je ta modrá částka a toto navýšení se stupňovalo v posledních dekádách, ale v posledních letech tady došlo ještě k urychlení toho vzrůstu od 140 miliard v roce 2007 až 200 na 267 v roce 2017. To je 93% nárůst. Jediná část, kdy to kleslo, bylo v roce 2014, ale to bylo z technických důvodů. Za druhé, máme tady také navýšení RALu eh, v rámci prostředků na platby, protože jenom 20 prostředků na závazky bylo splaceno v roce 2010 a 25 prostředků na závazky v roce 2017. A za třetí je tady také navýšení Mm, eh, závazků, které trvají více než jeden rok. Rally, které trvají déle než rok, také se navýšily od roku 2001 z roku 2007 až na 2007 v roce 2017. Identifikovali jsme také vzrůst ve třech úrovních a tento trend zdá se bude pokračovat do budoucna a jak vidíte, ta modrá eh, čára přerušovaná, to je náš eh, jaksi odhad na roky 2020 až 2023. V dalším grafu mm, nebo diagramu vidíte RAL pro víceletý finanční rámec. Vidíte kapitola, eh, pardon, položka 1b, která reprezentovala 60 Kapitola, nebo okruh 2, pardon, to bylo zhruba 14 RALů Potom je, máme také důležitý počet, důležitou kalkulaci ralu na hlavu, ale my jsme se zaobírali nejdřív tím, jak se to rozvíjelo od roku 2000. Tady vidíte rozvoj ralů ve víceletém finančním rámci. Mm, vidíte to v částkách miliard eh, eurů a, a můžeme vidět konzistentní překrývání se po ruba sedm let Máme tady dva aspekty, které za to mohou zaprvé v těch časných letech, počátečních letech víceletého finančního rámce. Celá řada závazků sem přechází z minulého období a to samozřejmě ovlivňuje další MFF a to znamená zabraňuje snížení RALu. A potom tady máme také dodatečné možnosti členských států vydávat um, prostředky, protože členské státy mají dva roky po skončení VFR, aby implementovali fundy, které měly to dříve, teď mají tři roky. Když se podíváte na fond ESI, eh, na rally z ESI pro členské státy, tak závazky na úrovni jednotlivých států vidíme, že tři státy s nejvyššími rally 2017 měly také nejvyšší alokaci prostředků v MFF. Bylo to Polsko, Itálie a Španělsko. Společně reprezentují 40 ralů 2017 u fondu ESI. A na tomto slajdu vidíte, že když členské státy implementují na srovnatelné míře, ve srovnatelné míře prostředky, pak by to bylo vlastně v souladu s závazky. Ale tady se zvyšuje ten rozdíl proto, a jak to vidíte tady na tom slajdu pro současný MFF, eh, členské státy s nejvyšší absorční mírou v roce 2017 byly Finsko, Rakousko, Irsko, zatímco státy s nízkou mírou absorpce bylo Chorvatsko, Španělsko, Malta. Také jsme sem začlenili aspekty eh, splácení závazku členskými státy. To vám budu a to vám představuji teď. Tady to vidíte na grafu, kdy závazky nejs, kdy nejsou, spláce, nejsou jaksi spláceny automaticky, kdy nedochází k automatickému rušení zákazku, zá, závazku. Rumunsko, Rakousko a Bulharsko byly mezi členskými státy s nejvyšší mírou těchto mm, automaticky zrušených závazků. A musím říci, že hodnota těchto závazků je relativně nízká. V posledních 11 letech, protože to bylo 2,1 ze všech závazků. A, e, a teď e, závěrečné poznámky. Eh, rizika a možná řešení. Už v roce 2002 komise identifikovala následující faktory, které nesou odpovědnost za rally a které o 17 let později jsou stále ještě relevantní. <coughs> Bylo to za prvé překrývání se těch dvou v dopad automatických mm, závazků, automatického splácení závazků, spoždění začátek programu a požadavky pro ESI způsobilo rekordní nárůst RALu. <coughs> Protože, jak i komise říkala, zdá se, že RALy porostou i nadále. A to velice ohrožuje rozpočet evropský a k tomu vám zkusím ještě říci další věci. To je veliké ohrožení evropského rozpočtu z následujících důvodů. Budou tady nedostatečné prostředky na platby v závěrečných letech současného víceletého finančního rámce. A vysoké rally zvyšují také riziko backlogu, podobné, jako jsme to zažili v letech dva, období 2013 až 2015. Kde to narostlo zejména v těch závěrečných letech. <laughs> za druhé jsou tu nedostatečné prostředky na platbu pro příští VFR a zvýšená míra vystavení evropskému rozpočtu, protože tady máme ještě neproplacené závazky a proto tady máme tady ale také právní povinnosti vyplývající pro EU. A jaká jsou řešení? Já se snažím najít to, ano. Jaká jsou řešení? RAL je možno snížit. Změněním úrovní jejich rozpočtových součástek závazku, pladeb a automatického placení závazků eh, eh, a také zabezpečení lepší finanční disciplínu a jednodušších pravidel pro používání prostředků z rozpočtu. Hlavní výzvou bude, aby dokonce i vyšší rally nezačaly znovu narůstat do nového období, ale nenalezli jsme žádné argumenty v současné době, pakliže komise nevyvine žádnou iniciativu pro zahájení různých opatření, tak nevíme, zda bude VFR moci být přijat eh, včas. Je potřeba zjednodušit rozpočtová pravidla pro výdaje a vytvořit vyváženost mezi prostředky na platby a závazky. A jestliže komise nezahájí kroky, tak tady bude eh, rozhodně eh, efekt sněhové koule. Děkuji mnohokrát. Obávám se, abychom neudělali stejnou chybu jako v minulém období. Pan kolega Salafranka, prosím. <clears throat> Jen velice stročně, paní předsedkyně, chtěl bych říci, že je to výtečná zpráva vypracovaná účetním dvorem. Je naprosto jasně stanovuje charakteristiku problému a rozsah problému. Je to tedy problém, jehož rozměry jsou enormní 236 miliard a zpráva účetního dvoru jasně poukazuje, že to představuje 25 závazků v rámci víceletého finančního rámce. Také velice jasně popisuje to, jaké jsou původy tohoto problému, velice jasně popisuje ten rozklad rozkol mezi závazky a platbami, velice jasně poukazuje na prodlevy ve výkonu plateb, které přičítá zejména komisi a myslím si, že jasně dokládá příklad toho, jak toto přispívá k tomu veškerému rozhodování ohledně strukturálních a dalších fondů. A tady si myslím, že tedy na co poukazuje účetní dvor, na ty prodlevy, na spožďování přijímání legislativy, na automatické prodlužování období na dva roky a pak celou řadu těch dalších spoždění, které jsme zaznamenali i u jiných víceletých finančních rámců, protože když analyzujete to, k čemu čemu došlo v roce 2002, tak vidíte, že to je tady jakési opakování se cyklu a na to tu zase poukazuje účetní dvůr a může to mít velice negativní dopady na další programová období. Takže měli bychom brát v potaz, nové předpisy, které se tu stanovují v eh, finančním řádu pro rok 2018 a také to jak bude tady představovat Evropská komise další finanční výhledy pro nadcházející období. Samozřejmě Evropský účetní dvůr tady poukazuje na ty hrozby, které jim může čelit nový rozpočet společenství. Nicméně situace může vést zablokování vyplácení příspěvků v příslušnou dobu. Také by to mohlo eh, zabránit eh, dalším nedostatečným prostředkům, takže si myslím, že by v tom víceletém finančním rámci paní předsedkyně toto téma mělo být zásadní, tedy snažit se zredukovat maximálně tuto situaci, eh, na kterou poukazuje, na poukazuje účetní dvůr. A myslím, že už hovořím příliš dlouho, ale určitě bych chtěl gratulovat účetnímu dvoru, protože velice jasně vysvětluje, jak závažný je tento problém, vysvětluje příčiny problému, jeho rizika, ale také poukazuje na možná řešení. Děkuji, ještě paní Gardia Zabal Děkuji. Já jsem požádala o slovo, abych eh, se vyjádřila k té situaci neuhrazených závazků a k tomu, co tu předkládá účetní dvůr. Takže v první řadě, pokud jsem tomu porozuměla dobře, tak říkáte, že v roce 2014 snížení RALu proběhlo z technických důvodů. A tady nesouhlasím, pokud se v roce 2014 snížil RAL, tak to bylo z politického důvodu. My jsme měli rozpočet na 2015 zablokován právě proto, abychom přinutili členské státy vložit více prostředků do plateb, aby se situace zlepšila těch neuhrazených závazků. To je první věc na úvod. Máme velmi dobrého všeobecného zpravodaje. Ano, v roce 2014 jsem zablokovala to na rok 2015, aby se splatily závazky za rok 2014. El Ohledně neohrozených závazků, tady si myslím, to by neměl být politický záměr. Na to poukazuji, protože někdy mám strach z toho, jak se ta situace s těmito neohrozenými závazky využívá. Není to problém jako takový a já chápu to, co říká pan Salafranka, ale zase je pravda, že se musíme velice pozorně zaměřit na příčiny toho, aby se tento rel nenavýšil nebo snížil. A samozřejmě, když se spustí programy tou nižší rychlostí, než jsme naplánovali, tak to není dobré a může to ovlivnit rál. A to, že se musí zrušit závazky, protože nejsme schopni využít, využít prostředky, tak to také postihne reál, ale zase problémem je to, že nejsme schopni využívat prostředky. Ale zase zásadní problém ohledně realu je, že tu nejsou dostatečné platby. A proto tu musíme mít e, nějakou míru kompenzace mezi platbami a závazky. A proto se mi nelíbí některé závěry studie, ale samozřejmě ono to tady nebylo tak e, jasně stanovené, protože říkají, že pro snížení neuhrazených závazků je třeba být striktnější, u těch zrušených závazků, těch takzvaných decommitments a snížení závazků. A to si myslím, že je jasná politická reakce, navíc nebezpečná vůči technickému problému, protože jedna věc je, zda jsou členské státy schopny využívat prostředky, takže politický záměr by měl být, aby ty zrušené závazky byly minimální. Pak tu bude tedy drama toho, jak se bude nahlížet na využívání prostředků. A jediný způsob, jak technicky snížit rál, je to, že za několik let platby budou vyšší než závazky. Jiné řešení není. Protože když snížíme závazky, tak víme jasně, že rada se na to, na to snížení závazku bude dívat jak si automaticky, automaticky sníží platby, takže zase budeme v tom začarovaném kruhu. Jediný způsob, jak snížit rally, je navýšit platby na několik let, abychom za těch několik let mohli snížit ten rozdíl mezi platbami a závazky. Pane předsedo Artvi, já bych já vítám vynikající zprávy účetního dvora, ta první, která nám dává takový přehled o kritériích, která jsou stanovena pro rozdělování prostředků z politiky soudržnosti. Jak si jsme se dostali z té černé skřínky, z té slepé uličky. Neznamená to, že to můžeme hodně ovlivnit. Bude zde velmi těžká diskuse mezi mm, čl- šéfa, šéfy státu a hlav, abych se dohodli na tom, jak se to tady bude jednotlivým zemím rozdělovat. To však bohužel neznamená, že toto rozdělování budeme moci hodně ovlivňovat a nicméně je dobré, že komise navrhla mm, Eh, takov návrh, aby tedy se jaksi odůvodnil, vysvětlila ten podíl, který se přiděluje jednotlivým státům. Co se týká těch neuhrazených závazků, to je takový, taková sisyfovská práce. Pokud máme schválit VFR teď a všichni, ke kterému se všichni zavážou od 1. ledna 2020, tak nevím, jak dokážeme řešit ty platby. Tady je opravdu nesoulad. A já už jsem jednou řekl to, co jsem zažil jakožto místní aktér. Každá země má svůj podíl na soc- Evropském sociálním fondu. Já jsem byl předseda generální rady ve Francii, která hlavně působí v sociální oblasti. A jednoho dne prefekt mi řekl, ale to není normální, že nevybíráte, nepobíráte evropské prostředky. Měli bychom tedy vlastně mít taková opatření, aby, aby Francie mohla pobírat. Ale když chcete pobírat dotaci 50%, tak musím mít takové spolufinancování, ke kterému se předem zavážu. Tak to znamená, Evropa by měla být určitý aktivátor, určitý spouštěč veřejných dotací, protože musíme vlastně po, po, pobrat, po, přijmout tu její část a potom spolufinancovat. Takže otázka zní, zda to neděláme trošku až moc, zda to nejde příliš daleko. Je to dobré pobírat evropské fondy, ale no to nefinancuje na, do 100% ty projekty, až tedy na některé výjimky. A myslím si, že jedna z brzd toho, co tomu, co by Evropa mohla dávat k dispozici, že hospodářské subjekty se musí zadlužovat, aby mohly být příjemci těch fondů, těch prostředků. Takže možná, že některé státy mají problémy s využíváním těch prostředků, které by mohly mít k dispozici, protože v určitém okamžiku Evropa nefinancuje celé ty výdaje až do 100% částky. Takže tady tyto úniky předem, které znamenají, že vlastně ty neuhrazené závazky se stále zvyšují, znamená, že některé státy mají také určité problémy s přijímáním těch fondů, které by byly jim k dispozici. Měli bychom přestat si myslet, že můžeme využít všechno, prostě přijde určitý okamžik, kde vlastně Eh, už nebude tak jasné, jasná ta nutnost pomírání. Já podezírám Evropskou unii, že se stává určitým aktivátorem, určitým spouštěčem veřejných eh, výdajů, ale jestli je to nutné, nevím. V každém případě se zde nám navaluje ta sněhová koule a vede to k určitým spekulacím, takže v určitém okamžiku bude potřeba tu bublinu prostě propíchnout a tak, aby členské státy mohly využít ty prostředky. Další řečník, děkuji. Pan Fernandez, děkuji. Ty závazky musí být dodržovány, plněny. A kdy? Když se ty závazky přeměňují v platby, tak členské státy musí být připraveny a ochotny je uhradit. To je prostě věc, která se mi zdá jasná. Další věc je to, že pokud máme pravidlo N plus 2 nebo N plus 3, nebo když budeme mít N plus 3, tak budeme mít neuhrazené závazky. Já nevím, proč se potom divíme, že zde ty rally máme, je to prostě normální. Když máme pravidlo N plus 2 nebo N plus 3, tak prostě zůstávají neuhrazené závazky, to je jasné. A víme, že víceletý finanční rámec pro politiku soudržnosti, pokud zde máme to pravidlo N plus 2 nebo N plus 3, tak bude ukon, nebude ukončeno v roce 2020, ale 2023. A možná, že hodně členských států vědí, ví, že budeme mít mnoho faktur, které přijdou v roce 2020 a 2021 a možná, že nebudou spěchat na to, aby dosáhli dohodu o víceletém finančním rámci. A to má to je ten perverzní efekt, je, že když potřebujeme více peněz, abychom zaplatili to, k čemu jsme se zavázali, tak se jaksi snažíme spozdit potom spouštění provádění nových programů a tak dále. A potom ty nové programy a nová politika soudržnosti nezačne v roce 2021, ale 2023. A ti, kteří nemají rádi politiku soudržnosti, řeknou, no podívejte se, jaké spoždění, nezačínají s prováděním. A toto všechno je prostě úzce propojeno. A tu otázku bychom mohli vyřešit, pokud to, co bylo zahájeno, k čemu jsme se zavázali, bylo uhrazeno a když členské státy neplatí, protože to provádění je spožděné, tak by měli vědět, že to zaplatí, kdy to zaplatí, že to zaplatí v budoucnosti, to, k čemu se zavázali. Pak je zde další věc, to je kvalita těch projektů členské státy, když, protože neprovádějí a spožďu, tak vlastně to provádění v oblasti politiky soudržnosti není dobré, ale většina států jako dodržuje to pravidlo N plus 3 a nakonec budeme mít tlak a každý členský stát může říct, no tak jaký projekt vlastně ne pobere ty prostředky a může být ztráta nebo zhoršování kvality těch projektů, které jsou placeny samozřejmě. A což je špatné, když se snažíme tedy dosahovat výsledku a kvalit a zohledňujeme kvalitu a efektivnu. Tak prosím, paní Tatemu na tom grafu na otázce na stránce, nevím, jaká je to stránka, je to pěkně barevné, vidíme vývoj ralů na víceletý finanční rámec. Vidíme to, co je v modře označeno například, se mělo být ukončeno v roce 2000 a ještě v sedmém roce stále máme modré tam. To stejné platí pro rámec 2000 až 2007, tam je oranžová, která jde daleko na, za to až do roku 2014. A to samé platí i pro rámec 2007 až 2014, takže to znamená, že to pravidlo N plus 3 není dodržováno. Máme projekty i na rok i z roku 94, které ještě nebyly ukončeny. To tak prostě je. Musíme teď už musíme pokračovat v angličtině, protože tlumočení končí. Takže prosím. Thank you, uh, Mrs. Gressler. And uh, let me start by thanking, first of all, uh, Mevrouw Tuftelboom and her team for the good quality of the report and the excellent collaboration uh, with the Commission in the preparation. That was much appreciated uh, on our side. Um,